Um, the aim of this hearing is to allow Parliament to hear the views of uh, different stakeholders. Mm. Um, různých aktérů vzhledem k potřebám směrnic, nové směrnice a mm, výzvám, které přináší digitální doba. Uh, také budeme mít možnost vyslechnout závěry komise a prezentaci dalších plánů. Takže eh, ráda přivítám všechny mm, řečníky, kteří budou mít své prezentace a také členové výběru jury a všechny ostatní, kdo nás budou sledovat online. Umělá inteligence, internet věcí, robotika, tyto nové technologie vytvářejí nové příležitosti a nové přínosy naší společnosti a vnitřnímu trhu. Avšak je tady potřeba pro jasný a předvídatelný právní rámec, ale také e, výzvy, které spolu přinášejí. Proto bych e, bychom se chtěli eh, dovědět během tohoto slyšení při eh, tom, když diskutujeme o legislativních návrzích. Ehm, mm, další input, který budeme eh, mít k dispozici. Takže bych vás bez dalších Eh, odkladů chtěla představit pana Kristiana Wenderhase z Univerzity ve Vídni, která, který zastupuje expertní skupinu eh, pro nové technologie. Paní Vanderhorst, máte 15 minut, abyste prezentovala svoji práci výboru. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za pozvání a možnost prezentovat nová zjištění v souvislosti se směrnicí eh, produktové odpovědnosti. Takže expertní skupina pro nové technologie má um, dvě formace. Jedna souvisí s mm, novými technologiemi. Já bych představila tu formaci pro nové technologie, která má posoudit, do jaké míry stávající eh, mm, programy nebo mm, pojištění odpovědnosti odpovídají novým technologiím, jako je nová eh, umělá inteligence a eh, doporučení v případě, kde jsou identifikovány nedostatky. Takže produktová odpovědnost není jediný, eh, jediná věc, kterou naše zpráva posuzovalo. Naše zpráva je velice široká. Je třeba říci, že eh, odpovědnost je ehm, široká. Mm, především co se týče AI. Zpráva předložená v polovině roku 2019 Eh, obsahovala celou řadu zjištění týkající se příslušné směrnice. Během této omezené doby se omezím na osm klíčových zjištění. První z nich je, že definice produktu potřebuje revizi, takže už je nejasné, zda ten produkt znamená i software a je jasné, že to neobsahuje služby. Nicméně v systémech AI digitální obsah, služby a hmatatelné věci jsou spojeny. Intera- je tam interakce neustálá a není možné je oddělit. Což se odráží i v některé nedávné legislativě o digitálním obsahu v oblasti spotřebitelských kontraktů. I pokud řekneme, že eh, software tam může být, anebo tam není do budoucna, tak problém um, vzniká, že to je často poskytováno ze zemí mimo Evropu. Takže v EEA není stát, kde by se spotřeb, kam by se spotřebitel mohl obrátit s žádostí o nápravu. Toto je třeba mít na paměti při revizi této směrnice, pokud tedy o to evropská legislativa usuduje. Takže eh, mm, dodávka jaksi vzduchem ze zemí mimo Evropu. Buď bude ta odpovědnost přesměrována na někoho v Evropě, anebo se nalezne jiné řešení. Co je důležitější? Eh, podle té směrnice ty eh, nárokovatelná škody jsou omezená Eh, je to smrt osobní, tedy to zranění, poškození spotřebitele, jeho majetku. Nevím, zda to, mé zda to obsahuje poškození dat nebo jiných digitálních aktiv, což je velmi důležité. Ale škoda způsobená technologiemi AI často není o tomto majetku, je to o ochraně dat, o soukromí, diskriminaci, čistě ekonomickým ztrátách. Proto musíme znovu posoudit tu, ten pojem mm, škody, tak jak je v té stávající směrnici. Důležitý je, je důkaz eh, škody a mm, příčiny. Vzhledem k, složitě neprůhlednosti a schopnosti se modifikovat Eh, je často nemožné, aby oběť prokázala, že tam je nějaký defekt a že to způsobilo ztrátu. Možná může být potřeba sofistikovaných um, uvolnění tedy důkazního břemene až po jeho obrácení. A to by měla, měla by tam být povinnost um, producenta, aby um, využil um, možnosti logingu. Což... Another important point where we believe the current version logování. Stávající verze směrnice, tak jak nyní e- existuje, neodpovídá výzvám nových technologií. Důvod je, že ta směrnice se spoléhá na to, že ty produkty budou uvedeny do provozu v jednu chvíli a že mm, producent může být odpovědný za defekty pouze ty, které e, existovaly, když bylo uvedeno do procesu. provozu. Nicméně ten produkt se může stát nebezpečným až později, poté, co byl uveden do provozu. Například softwarový update nebo datové toky. Takže relevantní bod mm, čase v odpovědnosti je třeba znovu zvážit. A s tím s spoj, připojené a produkty závislé na AI, tak producent je, jak si kontroluje vlastnosti produktu během celé životnosti produktu a může být mm, tam větší povinnost monitoringu a odpovědnost při porušení těchto povinností. Teď máme tuto odpovědnost podle národního práva, ale nemáme to v rámci té směrnice. Pokud eh, se problém bezpečností um, objeví a může být napraven, způsob, eh, tedy vyřešen aktualizací softwaru, tak může eh, být za určitých podmínek ten producent zodpovědný, pokud neposkytne tento update. Nová spotřebitelská legislativa obsahuje povinnost poskytovat bezpečnostní updaty a zajistit eh, odpovědnost prodejce, pokud k tomu nedojde. Je tady samozřejmě různý kontext, není to o tedy škodách na majetku, je to jiný kontext, ale stále to ukazuje, že Aký podnikla několik kroků a Eh, Liptová směrnice pak bude následovat. Pak je možnost eh, členských zemí implementovat tuto směrnici takovým způsobem, aby byla obrana proti riziku mm, vývoje. Pokud ten produkt byl špičkový v době, kdy byl uveden do provozu, tak pak ten producent by nemusel být e, povinný tedy. Ale toto už vzhledem k těm novým digitálním technologiím nemusí platit, protože ty technologie se rychle vyvíjejí a je um, asi stěží možné uvést na trh produkt, který je absolutně bezpečný a uh, softwaru, který je uveden na trh, tak okamžitě poté se objevují eh, mezery v bezpečnosti, které nebyly, nemohly být předtím odhaleny. Takže osm problémů, které byly identifikovány v té směrnici, definice produktu, dodávka tedy vzduchem zemí mimo Evropu, nárokovatelné škody, eh, prokázání defektu a zapříčinění, relevantní bod v čase, nemonitorování, ne, neposkytnutí aktualizací a mm, riziko, vývojové obrana proti eh, vývojovému riziku. Expertní skupina proto soudí, že směrnice o produktové odpovědnosti může vyžadovat eh, revizi. Děkuji, rozprava proběhne na konci, takže nejprve ty prezentace a další řečník, pan Frank Schlihuver, který je konzultantem mm, z Evropské asociace eh, dodavatelů v automobilovém průmyslu. Dámy a pánové, děkuji za tuto možnost, abych vám zde sdělil náhled automobilového eh, průmyslu na směrnici o odpovědnosti za výrobek. Pokud jde o automobilový průmysl, takže co? Klepa. Klepa zastupuje asi 120 eh, hlavních firm v automobilovém průmyslu, kteří dodávají díly. Jsme aktivní ve 21 zemích a prostřednictvím 13 národních asociací představujeme asi 3000 firm vlastně. Co děláme? Investujeme hlavně eh, eh, nyní tedy právě do Eh, umělé inteligence, do konektivity, do, bez, mm, do tedy autonomního řízení a jsme eh, hodně v podstatě nejvíce vynakládáme na toto uvnitř EU asi 25 miliard každý rok vynakládáme na vědu a výzkum. A pro nás tedy eh, proto Mm, umělá inteligence je důležitým aspektem a je to určitě propojeno s odpovědností za eh, výrobek, takže eh, zatím tedy inovace tam nejsou omezeny žádnými těmi ustanoveními, klauzulemi, jak my to vidíme. 90% všech eh, dopravních nehod jsou způsobeny lidskou chybou, takže to do toho nespadá. Eh, do odpovědnosti. A asi 5% je technická vada, ale teď máme více a více automatizace, to znamená v podstatě eh, ta odpovědnost se přesouvá z člověka na toho, kdo ten systém tam nainstaloval, eh, takže to, to znamená, že to přesouvá na toho výrobce nebo a nakonec často je to i ten dodavatel těch dílů, který nese odpovědnost proto eh, naši členové si dělají starosti mm, s touto novelizací směrnice a mm, určitě já se eh, vyjádřím později, proč by mělo dojít této novelizaci a jak. Takže za prvé, co dělá tato směrnice? Eh, odpovědnosti za výrobek, takže výrobce odpovídá za škodu újmu způsobenou vadou výrobku. Je to jednoduchá zcela pravdivá věta, kterou podporují naši členové, ale obsahuje určitá slova jako výrobce, škoda, vada, výrobek. Takže o to jde, jak si tyto, tato slova vykládáme. Za prvé, je eh, třeba samozřejmě především chránit eh, spotřebitele eh, před touto odpovědností a také i podporovat princip, že ti, kteří vydělávají, tak ti by měli sdílet odpovědnost a rizika. To je zcela odůvodněné. Teď, pokud jde o výrobek, produkt. Zde ten výrobek to už není fyzický výrobek jako takový dnes. To je tedy především v automobilovém průmyslu většina má nějaký drát, nějaký konektor nebo v sobě zabudovaný software. Většina těch výrobků eh, vypadá sice jako díl, jako a takto, ale mají v sobě nějaký software, anebo když jde o tedy eh, to, eh, auto, to tedy bezpilotní řízení, tak navíc ještě pod, musí do nich se dostávat nějakým způsobem data, která zpracovávají. Takže jsou to výrobky, respektive produkty, které eh, obsahují vše. Hardware, software a služby. Teď, co se týče definice vady. Eh, teď eh, my mm, jsme se dohodli konsensuálně, že stávající směrnice, tak jak zní teď, tak ta Eh, otevírá velký prostor pro výklad, pro flexibilitu, abychom mohli takto eh, se postavit novým problémům. Nyní odpovědnost je propojena s eh, legitimním očekáváním spotřebitele, že výrobek bude bezpečný, což je dobrá věc. Ale když použijete nějaký navigační systém třeba dnes, tak očekávání spotřebitele je, že tam asi v systému nebudou všechny informace správné. Tak to je. To budoucna ale. Až eh, bude větší automatizace, včetně řízení, tak asi ta data budou muset být více relevantní, budou důležitější, to znamená očekávání spotřebitele budou větší. A nyní stávající legislativa nechává prostor eh, právě eh, těmto očekáváním. Vidíme nyní, že budeme potřebovat, ale aby zákonodárce eh, podal výklad, co to je state of the art, tedy to, co to je eh, jaksi aktuální technologie. Nyní ten výrobce. Ten výrobce. Tady máme jasno to znamená všechny ekonomické, hospodářské eh, subjekty, jejichž eh, tedy prvky a služby jsou eh, splňují tedy náležitosti toho výrobku, tak tam spadají. Ale samozřejmě potom může dojít k modifikaci výrobku, to znamená nějaké vyladění nebo menší modifikace změny a tady bychom rádi při té revizi směrnice, abychom také tam zahrnuli ty, kteří provádí podstatné změny na výrobku, aby i ten tedy byl eh, vlastně výrobcem. Dále výjimky, výluky z té odpovědnosti. Takže, jak jsme řekli, tady eh, my potřebujeme určitou svobodu, aby byly výjimky třeba ve fázi vývoje, tedy inovací. A abychom byli do určité míry chráněni v této fázi, aby náš průmysl potom mohl být stejně konkurenceschopný s Čínou i se Spojenými státy. A takže aby náš průmysl nebyl ohrožen. Čtyři body skrnu. Za prvé, potřebujeme novou definici výrobku, produktu, musíme to rozšířit i na software a služby. Dále, musíme zachovat definici vady, ale poskytnout určitý výklad eh, co to je eh, tedy technologie, jako třeba umělá inteligence. Na straně výrobce potřebujeme rozšíření, abychom tam zahrnuli všechny subjekty, i ty, kteří jenom modifikují ten výrobek, pozmění ho a musíme zachovat výjimku z odpovědnosti během fáze vývoje výrobku. Možná by to ještě mohlo toto být více rozpracováno, posíleno, takže to bychom byli velice rádi. To je náš závěr. Děkuji. Děkuji pane Šlehuver. A další řečník, paní Silvia Selandári eh, z eh, mm, je poradkyně v Organimu, eh, což je organizace, která zastupuje evropské technologické firmy. Děkuji, dámy a pánové vážení členové parlamentu, je to pro mě potěšení, že jste mě pozvali, abychom mohli diskutovat mé e, oblíbené téma, odpovědnost za výrobek. Já bych zmínila tři věci v mém čase. Za prvé představím Orgalim, za druhé představím rámec, který teď máme, a za třetí vám i e, e, představím názory Orgalimu na toto téma. Za prvé, Orgalim. To je organizace, která zastupuje tři sektory, tedy strojírenský, elektronický, tedy IKT a e, kovoprůmysl v Evropě. Jsme skutečně evropská organizace, nyní zaměstnáváme 11 milionů lidí v EU a představujeme třetinu e, vývozu. E, takže jsme skutečně evropská organizace. 90% našich členů jsou malé střední podniky a takže musíme vzít také do úvahy to, že tyto malé střední podniky nemají velká právní oddělení, většinou jsou to technici, inženýři. A e, zde já Eh, eh, mám na starosti právní záležitosti, jako je tato směrnice odpovědnosti a potom obchod. Jenom stručně Orgalin geograficky. Máme členy ve 23 evropských zemích a nyní máme 45 eh, členských asociací. A začnu slovem důvěra. Důvěra je eh, strašně důležitá, aby tedy eh, spotřebitel měl důvěru v naše výrobky. Proč je to tak důležité? Protože pouze pokud spotřebitel má důvěru v naše výrobky, tak potom je bude kupovat. Eh, takže je to v našem společném zájmu zde v tomto sále mít výrobky, ve které spotřebitel bude mít důvěru. A jak se k tomu dostat, jak mít takovéto důvěryhodné výrobky? Evropské unii máme dvě třetiny, máme, pardon, eh, dva soubory, tři soubory eh, legislativy, máme zde prevenci a potom nápravná opatření. Takže nejprve se podívám na ten rámec prevence a poté se podívám na ty možnosti nápravy. O to je především tady jde v této diskuzi. Za prvé prevence. To pro náš sektor, eh, tedy je směrnice o strojírenství, o, eh, o tedy nízkém napětí a potom je to směrnice eh, o bezpečnosti výrobků a mm, co je společné. Než ten výrobek se dostane na trh, tak musí být bezpečný pro spotřebitele i pro zaměstnance. Kromě toho také i máme tu obecnou směrnici o bezpečnosti výrobku, Eh, která i eh, zahrnuje dohled nad trhem. Dohled nad trhem. Proč? Protože chceme, aby výrobky byly bezpečné. Bohužel eh, v několika případech nestačí tato prevence a v tomto případě, já myslím, všichni souhlasíme, že spotřebitel musí mít k dispozici nějaký mechanismus, jak se domoci nápravy. A takže to je součást směrnice odpovědnosti, tak jak již vysvětlili kolegové. Tato směrnice pokrývá eh, škodu způsobenou výrobkem, tedy škodu újmu spotřebitele. Máme zde dvě strany mince. Za prvé, jednak je zde výrobce, který eh, nese takzvanou striktní eh, odpovědnost, eh, kdy spotřebitel nemusí prokazovat nedbalost nebo dokonce tedy úmysl. A druhá stránka mince je, že spotřebitel musí být proaktivní, to znamená musí pro, musí dokázat tu škodu a to, že, je to, že byla způsobena vadou výrobku. Takže dvě strany mince, jak jsem řekla. A samozřejmě to se, to se týká všechno důkazního břemene. Nyní, jak vidí orgánem tuto směrnici? Naše hodnocení je, že je v pořádku pro digitální éru. Zde chci zdůraznit tři eh, linie. Za prvé technologicky neutrální tato legislativa. To znamená, že umožnila vývoj a technologický vývoj v Evropě a pořád e, toto umožňuje. To je velice důležité, protože chceme, aby naše podniky byly konkurenceschopné ve více a více konkurenčně tvrdém prostředí na světě. Máme zde čínské, americké firmy a další a chceme, aby naše podniky byly lídrem v v nových technologiích. A druhá linie je správná rovnováha mezi povinností spotřebitele na straně jedné a povinností výrobce na straně druhé. A třetí linie je, že vytváří právní jistotu. To je důležité jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. Nejsme všichni právníci, to znamená pokaždé, když dojde ke změně v legislativě, tak je třeba přizpůsobit právní rámec a to, to mm, může vést k právní nejistotě. Nyní, někteří kolegové již zmínili i klí, klíčová témata k diskuzi. Co se této legislativy týče, to je dokazování, tedy důkazní břemeno a odpovědnost technologických výrobků, včetně umělé inteligence. Začnu tím důkazním břemenem. Jak bylo řečeno, důkazní břemeno podle eh, stávající legislativy směrnice eh, to eh, nese sebou spravedlivý systém nápravy pro v tom smyslu, že výrobce nese striktní eh, odpovědnost, to znamená, že spotřebitel nemusí prokazovat jeho nedbalost. Ale i spotřebitel musí být zároveň proaktivní, to znamená, musí prokázat tu vadu a eh, tu kauzální, eh, ten kauzální vztah, tedy újmy a výrobku. Dále, nové technologie. Otázka je, zdali tato směrnice je i vhodná pro nové technologie. Zda je schopná reagovat na všechny ty otazníky. Naše hodnocení je, že definice výrobku, produktu, že to zahrnuje i ten zabudovaný software, takový příklad, třeba takový robot, který pracuje v továrně, má zabudovanou umělou inteligenci, nějaký algoritmus, a e, i ten tedy podléhá směrnici odpovědnosti za výrobek. Samozřejmě, my jsme součástí expertní skupiny, kterou vytvořila komise, která se tímto zabývá a je evidentní, že by bylo dobré, abychom měli nějaké vodítko, které nám pomůže vykládat e, tyto instituty a mm, v tomto eh, dokumentu, v tomto výkladu, komentáři, možná by se mohl definovat výrobek v tom smyslu, že by se tam objasnilo, že i eh, tedy to, co je v něm zabudované, ty softwary a podobně, že to je všechno výrobek, eh, abychom měli jasný rámec pro podobné, pro různé situace. Samozřejmě budeme rádi pokračovat v diskuzi a e, zúčastníme se hodnocení. Poslední hodnocení ze strany Evropské komise bylo velice pozitivní, to bylo v roce 2018, ale je zcela normální, že o tomto tématu se pořád mluví a my chceme být součástí této diskuze. A tudíž budu se těšit na tuto diskuzi zde i na vaše otázky. Děkuji. Thank you, Mrs. Silandari. Děkuji vám, paní Silandari. A dalším řečníkem je paní Uršula Pachl, eh, eh, zástupkyně generálního ředitele Pachl Evropského eh, svazu spotřebitelů. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně a děkuji vašemu výboru za to, že pořádá právě v tak důležité době toto slyšení. Nejdříve něco stručně k naší organizaci. My jsme organizace spotřebitelská pro Evropu a združujeme 45 spotřebitelských organizací v EU, eh, e EHS a jinde. Musím říci, že opravdu existuje důvod pro úpravu pravidel o odpovědnosti za výrobky, která už nejsou úplně aktuální. A ráda bych zdůraznila, eh, že eh, už nesplňují ani legislativní cíl, kterým je eh, chránit spotřebitele a zajistit fungování jednotného trhu. A jsem eh, ráda, eh, že zde dnes hovoříme o ochraně spotřebitelů, protože to je opravdu v samém jádru té směrnice. Osmkrát v preambuli směrnici o odpovědnosti za výrobky se hovoří o cíli chránit spotřebitele. Eh, ty spotřebitelské produkty, které jsou na trhu eh, teď, eh, jsou nahony vzdálené těm, o kterých ta legislativa byla v, roce, v 80. letech, když se tvořila. A ocitovala bych Mm, skupinu eh, Wendy Horst, profesorky eh, odborné, která říkala, že některé klíčové eh, pojmy, na kterých se zakládá a evropský režim, jak byly přijaty v roce 85, jsou v současné době nedostatečným a nedostatečné vzhledem k potenciálním rizikům vznikajících digitálních technologiích. Hovoříme také o budoucích mm, produktech, hovoříme o 6 miliardách Eh, připojených zařízení, která budou na trhu v roce 2020. Eh, už eh, média se zaměřovala hodně na problémy s připojenými produkty. Většinou jsou problémy s IT bezpečností. A členové BEU, kteří také, test, kteří také testují mm, produkty, ukazují, že velká část produktů, které jsou teď na trhu, nepřicházejí s žádnou eh, IT bezpečností. Takže představují opravdu eh, rizika eh, spotřebitelům, například chytré zařízení do chytré domácnosti, která jde snadno otevřít a odepnout. Takže tohle eh, rozhodně neplní očekávání spotřebitelů eh, na eh, propojené produkty, protože otázkou je, jestli by ty bezpečnostní chyby byly pokryty právě podle té stávající směrnice. Tady je, jak chci zdůraznit, že jde o složitost, neprůhlednost a zranitelnost a autonomii digitálních produktů. To jsou eh, věci, které vyvolají otázky ohledně aplikace stávajících pravidel. Evropský eh, režim eh, mm, odpovědnosti za produkty je už stálý a práva spotřebitelů, které, které bylo vždycky těžké mm, nabít nebo uplatnit, tak teď je to ještě obtížnější. A základní princip, eh, který eh, známe z desetiletí uplatňování evropských práv spotřebitelů, že pokud spotřebitelé mají nejasná práva, tak to znamená, že nakonec mají vůbec žádná práva. Takže um, přístup k spravedlnosti a důvěra, to je skutečný problém. Potřebujeme eh, aktuální uh, rámec pro odpovědnost za výrobky. To je skutečný klíčový prvek pro uh, Mm, spravedlivý, spravedlivý přechod, tak aby spotřebitelé mohli věřit službám, které přicházejí s novými technologiemi. Nejedná se jenom o to, co je pro spotřebitele, ale také je to důležité pro eh, fungování celého eh, trhu, který eh, je podstatný. Musím také říci, že stávající směrnice nechává velký prostor členským státům, protože ty uplatňují různé principy a je jasné, že pokud do toho Evropská unie teď eh, nevstoupí s další harmonizací, tak členské státy si budou vytvářet vlastní pravidla, kterými budou chtít reagovat na ty technologie a to povede opět k, eh, snadno k eh, nervnému zacházení se spotřebiteli po celé unii. A to není ta unie, kterou bychom chtěli unie jednot, jednotná, unity jednoty nebo rovnosti, která je naším cílem. Důležité je eh, mít integrovaný tedy přístup k eh, odpovědnosti za výrobky, protože eh, samotné ty pojmy, o kterých se tady bavíme, definice výrobku, definice bezpečnosti, zahrnutí všech možných parametrů do definice bezpečnosti, definice uvedení na trh jsou také relevantní v jiných ohledech. Například zmíním legislativu o produktové bezpečnosti, ty jsou, ta je také podstatná, takže voláme potom, aby Evropská unie zaujala opravdu koherentní přístup a aby se postarala o to, aby eh, všechny ty eh, odlišné pojmy zde byly integrovány. Zmíním jenom několik klíčových věcí. Vybral jsem si jich pět, když jich je spoustu. Za prvé definice eh, pojmu produkt. O tom už hovořil eh, profesorka Wendehorst. Myslím, eh, že eh, teď se to týká jenom movitých věcí, to znamená v zásadě fyzických objektů. A je tady už teď otázka ohledně toho, jestli se to týká tam zabudovaného softwaru, ale to je spíš věc výkladu v současné době, takže to je práce, pro, která se týká těch stávajících věcí připojených k internetu. A potom je tady také, mm, mm, mm, potom jsou tady také další produkty, eh, digitální obsah a služby. Ty jsou určitě mimo stávající eh, rozsah. Ty by nám eh, určitě vedly k velkým obtížím hardware a software by tady měl být ve stejném režimu, i když nepřichází s nahraným softwarem. Čili hmotné eh, i nehmotné eh, zboží by zde mělo být eh, pokryto. Potom je zde definice vady. Co to je vada? Ta stávající definice je pravděpodobně příliš úzká vzhledem k digitálnímu kontextu. Ten stávající pojem se týká legitimního očekávání v bezpečnosti ze strany spotřebitele. Měli jsme ovšem už za sebou eh, konkrétní případy, kde se zjistilo, že není nic bezpečnostního, žádná bezpečnostní opatření a může se vám tam snadno někdo dostat do toho zařízení. A otázkou je, jestli to představuje problémy s bezpečností produktu? Eh, eh, odpověď je, že pravděpodobně ne. Bohužel, eh, my jsme se obrátili na ty orgány a ty nám řekli, že nejsme k tomu kompetentní, protože tady je fyzická bezpečnost a pokud je tady nepřímé riziko, tak to není pokryté. Totež se týká otázek ochrany soukromí, která nejsou pokrytá. Relevantní riziko v datové ekonomice a mělo by se to týkat právě eh, přístupu eh, ke spravedlnosti. Potom eh, vadu je třeba posoudit k době, kdy byl výrobek uveden do oběhu. Ovšem z předchozích prezentací jasně vyplývá, že produkty, které jsou připojené a, a pohání umělé inteligence, tady jsou velice dynamické, musí být neustále aktualizovány, musí se dokonce sami učit někdy. Takže se mění. Takže potřebujeme úplně jiné mm, eh, pojetí vady, eh, která, eh, které je svázané s povinností sledovat, s povinností aktualizovat a tak dále. Dále důkazní břemeno. To je opravdu klíčová otázka pro spotřebitele, protože to se všechno týká dostupu ke spravedlnosti a možnosti vykonávat práva. I když máte teď právo, tak teď je to důkazní břemeno na vás. To znamená, že v současné době musíte eh, ukázat eh, eh, tu chybu a tím pádem vyloučíte spotřebitele. A asi nemusím vysvětlovat toto podrobně. Je zcela jasné, že ve světě takové složité technologie a výrobku není možné, aby spotřebitel schválil ty příslušné Eh, ty příslušné prvky. Je obtížné eh, eh, tohle to všechno prokázat. Čili ty související náklady, nemožnost v zásadě zabraňují eh, tomu eh, uplatnění nároků. Takže musí tady být eh, obrácené, obrácení břeme, důkazního břemene, nebo alespoň zamíněný režim, i jak zmínila profesorka Wendehorst. Máme tady už rozhodnutí Evropského soudního dvora, například pokud máte vadu v sérii produktů, kdy už jeden produkt byl označen za vadný, tak automaticky se to předpokládá za vadu u ostatních a potom o odpovědná osoba. To je, myslím, zcela zřejmé z té prezentace, kterou už jsme si vyslechli. Tohle je mnohem složitější ekosystém, pokud jde o výrobce, kteří eh, konají v souvislosti s nějakými produkty spojenými se softwarem. Takže my samozřejmě bychom rádi, aby tady byla společná odpovědnost pro všechny, kteří jsou zapojeni do výroby toho produktu, tak aby spotřebitel nemusel běhat a zjišťovat, kdo je ten příslušný aktér, který odpovídá, který je odpovědný podle toho režimu. A poslední věc se týká toho té obrany. Ohledně vývoje produktu. Ano, trh se vyznačuje eh, produkty, které je třeba upravovat. A nevidíme tady eh, žádný prostor pro toto. Takže eh, ty výrobky mají dynamické vlastnosti, mělo by se to tedy týkat, ještě jednou abych to shrnula, hmotných i nehmotných výrobků, Potom eh, pojem vady je třeba rozšířit, aby se na ně týkala i kybernetická bezpečnost a eh, rizika související s ochranou soukromí. Potom eh, to rozšířené pojetí škody, o tom jsem nehovořila příliš. Mm, například poškození dat, ekonomická diskriminace a další diskriminace, to je třeba tam pokryt. Potom obrácení důkazního břemene, odpovědnost všech aktérů Eh, zrušení eh, eh, toho obraného argumentu z rizika dalšího vývoje, o tom zvýšení transparentnosti pro defektivní provadné produkty, což by mohlo vést ke kompenzaci, abychom mohli lépe pochopit a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Cháchal. A dalším řečník zastupuje DG komise a je to pan Joachim Luně z de Almeida, který je eh, ředitel eh, pro vnitřní trh a politikou implementaci. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že než se dostanu do té směrnice, tak je důležité zdůraznit, že umělá inteligence a dobré fungování digitálního průmyslu v Evropě předsedkyně eh, von der Leyen a kolegium eh, považují eh, za spolu, spolu s zeleným, zelenou dohodou jako dvě velké priority pro komisi. Cílem toho, že to je priorita, je posilovat Evrops, tedy průmyslové kapacity eh, Evropy, eh, které jí umožní dosáhnout eh, technologické schopnosti na geopolitické úrovni. A, důležité je, až tu debatu tady povedeme jakkoliv, tohle uvést to, uvést do rámce tohoto cíle. Tato směrnice opravdu je už z roku 1985 směrnice odpovědnosti za výrobky. Je to eh, ukázka technologicky neutrálního přístupu k legislativě. A navzdory eh, všem eh, změnám a vývoji ekonomiky od roku 85 se nám daří používat až do posud. Výrobci ručí bez výjimky za škodu způsobenou vadným produktem a poškozené osoby musí prokázat eh, vadu, eh, škodu a vztah mezi nimi. To neznamená, že ta směrnice je dokonalá. A i když eh, byla užitečná tři desetiletí, tak je třeba přeskoumat její vhodnost v současné době. To jasně uznáváme. Proto poprvé za dobu té směrnice jsme vyhodnotili roce 2018 eh, její působení a zjistili jsme, že ta směrnice naplňuje svůj účel na odpovědnost eh, mm, eh, výrobců bez výjimky, to ano, ochrana spotřebitelů to taky je stále aktuální, ale ta směrnice, nebo, nebo ten její středobod, který byl jasný, když byla přijata, teď už je stále méně jasnější takže eh, se v digitální eh, ekonomice. Rizika, která brání celkové efektivitě té směrnice jako nástroji, jako nástroje, ty spočívají v tom, že eh, v současné době se produkty mění po uvedení na trh, to je novinka. Jsou softwarově i hardwarově updatovány, aktualizovány možná prostřednictvím umělé inteligence. A, a v ideálním případě se používají opakovaně a, a mm, renovují a opravují. To vede eh, tedy k eh, změně povahy eh, produktu. Je software vždycky produkt? Nebo je to jenom nějaká, nějaký díl, součástka? kdo je výrobcem tohoto eh, produktu. A týká se to eh, poskytovatelů eh, softwarových aplikací, softwarových aktualizací od třetích stran. A potom bylo možné předvídat chybu, tedy škodu. A mm, jsou, je ochrana spotřebitelů stále adekvátní? My si uvědomujeme, jak aktuální jsou všechny tyhle otázky a uvědomujeme si, že ta směrnice neposkytuje vždycky jasné odpovědi na tyto dotazy. A proto jsme zřídili e, expertní skupinu v roce 2018, e, která by nám měla pomoci e, se vyrovnat s tímto. Jsou tam zástupci členských států, průmyslu, české společnosti a akademické sféry a, a měli by nám pomoci tedy eh, se dostat mm, do tohoto. A eh, řada z těch řečníků, kteří slyšíte zde dnes, eh, se také účastní této skupiny. A potom tady máme samozřejmě akademické experty, kteří se zabývají vznikajícími mm, technologiemi a jejich vliv na národní přestupkové právo. Komise ještě musí No, přijmout, nebo zatím nepřijal nějaké pokyny k té směrnici, ale z debaty eh, s experty vyplynulo, že když je užitečnost eh, směrnice nesporná, není, eh, tak nejsou tak nesporné některé její podrobnosti. Jak jsme sdělali v sdělení k umělé inteligenci z roku 2018, ten, tu zprávu Mm, k důsledkům iniciativy umělé inteligence eh, vydáme eh, poté, co bude, eh, tak bude zakotveno během prvních stadnů komise předsedkyní von der Leyen. A tam se bude řešit určitá, tam se budou řešit určité charakteristiky produktů v kontextu umělé inteligence. Máme tady eh, funkční eh, evropský rámec produktové odpovědnosti. Eh, týká se to produktů od surovin až po roboty, od připojených, propojených dálkových systémů vytápění až po pračky. Je to užitečné, ale ne dokonalé. Lze říci, že nadešel čas pečlivě aktualizovat některé klíčové pojmy té směrnice. Ale rád bych zdůraznil, že jeden z hlavních přínosů eh, té směrnice bylo její široké uplatnění. Týká se to veškerých výrobků bez ohledu na technologie. A tahle ta neutralita je jedním z středobodů eh, na eh, naší legislativy pro vnitřní trh. My jsme rádi, že nejsme jednotný digitální trh na jedné straně, ale na druhé straně digitální jednotný trh. Chceme jednotný eh, trh pro všechno. Podporuje to eh, v inovace a zachovávat, eh, při zachování bezpečnosti a takového principu bychom se měli držet. Poslední je pan Staudenmayer z DG. Část. Eh, mm, jak už řekli některý řečníci, máme tady několik kopií. Eh, je to také k dispozici online pro mm, vás všechny mm, prostávající diskuse. Pan Štázenmajer, máte slovo. Děkuji, děkuji za laskavý úvod. Je mi ctí, že tady mohu být byl jsem požádán, abych prezentoval tuto zprávu, kterou jste právě viděli a několik řečníků už tady uh, řeklo, že komise um, vytvořila expertní skupinu, um, první se zabývá D a třetí uh, holisticky tou odpovědností. Toto není uh, komisní dokument, eh, tedy commission paper, ještě nemá komise linii pro AI a jak řekl kolega Nunes de Almeida, bude iniciativa, která mm, bude obsahovat i zprávu o bezpečnosti AI. To bude teprve linie komise. Takže já vysvětluji tuto zprávu, to jsem byl požádan, ale nemohu vám ještě říci přesnou linii komise expertní skupina eh, eh, vlastně zaujala holistický přístup k novým technologiím. Já začnu prvním klíčovým zjištěním, které bude úleva pro některé a zklamáním pro jiné. V podstatě není znova, nutné znovu vynalézat kolo. Ehm, právo mm, povědnosti a škody, no, mm, eh, pojištění odpovědnosti tedy eh, už existuje stovky let a bude i nadále. A komise ale také zdůrazňuje, že, tady, eh, že jsou tady výzvy specifické pro AI. Některé z nich již několik kolegů zmínil. Já chci otevřít jenom tři. A ty jsou Autonomie, neprůhlednost a složitost, komplexita tedy. Co to znamená? K čemu to vede? Autonomie je schopnost zařízení s AI v určitém rámci rozhodovat nebo činit rozhodnutí, která nejsou předem určená člověkem, tím designérem. Designér mm, připraví algoritmus. Ale pokud se ten algoritmus sám učí, tak rozhodne o identické situaci, eh, pokud, dejme tomu, automobil byl otestován v identické situaci, tak v, jedné, v jednu chvíli udělá toto a v jiné toto. Ale v reálném životě ty situace nikdy nejsou identické, takže když tam bude jiné světlo, jiná rychlost toho auta, tak to auto udělá něco jiného. A to je autonomie. A to bude samo, o tom bude samo rozhodovat to zařízení AI. A opacita nebo neprůhlednost, to je ten černá, efekt černé skřínky. Ani developeři občas nechápou, jak funguje ty síť, která vede k strojovému učení a jaká je, eh, co se stane, pokud dojde k určitému inputu. Další věc je komplexita. Zařízení AI je eh, v komplexním ekosystému internetu věcí. Je tam spousta aktérů, produktů, služeb a je obtížné identifikovat, zda došlo ke škodě tak eh, tedy pokud došlo ke škodě, tak z jakého, jaký zdroj má ta škoda? Na těchto tří příkladech, jaký je, je tedy výsledek? Je obtížné eh, vystopovat tedy zpátky určitou škodu a její zdroj. A ten zdroj přičíst člověku. A to je výzva pro stávající právo mm, odpovědnosti. Je to ten výsledek spíše tedy, co se týče politic, eh, politický, jak řekla Ursula Pachl, tedy mm, soudní pře oběti, která chce žalovat eh, za odškodnění, mm, vlastně podle expertní skupiny je příliš náročná, příliš drahá takže oběti nebudou mít efektivní přístup ke spravedlnosti, protože za prvé velmi obtížné zjistit, kdo vůbec je odpovědná osoba, a za druhé je obtížné prokázat to, to co musíte prokázat pro úspěch žaloby, totiž chybu nebo defekt, pak musíte eh, prokázat tu škodu, to jde, ale pak musíte prokázat kauzolitu mezi tím defektem a tou škodou. Tyto dvě věci tedy pro běžnou oběť prokázat, to je buď nemožné, anebo velmi obtížné. Pokud je to tak obtížné, pak je to příliš drahé. A to podle expertní skupiny vede k tomu, že tím jsou vlastně oběti zbaveny efektivního přístupu ke spravedlnosti. Další problém. Jak se k lidem přistupuje? Pokud jste oběte, obětem tradič, obětí tradiční technologie, víte, že si něco stane, můžete dostat kompenzaci. Pokud jste obětí zařízení AI, tak to nevíte. A to může vést k tomu, že budete v horší situaci, budete tedy diskriminováni vůči obětem tradičních technologií, což je problém. To jsou tedy výzvy, které řešila expertní skupina a některé efekty těchto výzev. Co navrhuje expertní skupina? Jak to řešit? A zase, první věc, která je důležitá, jak jsem řekl, není třeba znovu vynalézat kolo. Podobný důležitý přístup expertní skupiny je, že e, bude přistupovat na základě rizik, tedy cíleně na základě rizik. Takže není možné najít přístup, který by odpovídal všemu. Musíme se podívat na to, o jaká rizika jde. A cíleně k tomu přistupovat, eh, tak eh, aby to bylo adaptováno no, těm rizikům. Další eh, skupina, kterou vytvořila komise pro AI, pro vývoj etických do, liní, doporučení a politických doporučení. A Mm, to je, eh, že bych měl být eh, přístup na základě rizika. A to navrhuje expertní skupina. Co navrhuje? Eh, jednak rozlišuje mezi vysokým rizikem, aplikací, tedy aplikací AI a nízkorizikovými aplikacemi AI. Vysok, vysoce rizikové AI aplikace jsou, těch je málo. A komise je definuje pomocí několika faktorů. Jednak tedy plně autonomní AI, a pak ale veřejnost jako celek musí být ohrožena. Druhý prvek ehm, musí tedy to být důležitý právní zájem, to znamená život, zdraví, majetek. Pokud budete mít jenom mm, kombinaci těchto kritérií, pak to bude vysoce riziková aplikace. A tady expertní skupina navrhuje s takzvanou striktní liability, eh, striktní odpovědnost. To znamená, členské státy, všechny, do, do nějaké míry. Eh, jeden eh, příklad je, dejme tomu, pokud vystoupíte z parlamentu a podezí vás auto, tak máte Mm, nárok vůči řidiči nebo eh, výrobci, pokud eh, je to auto poškozené a pak proti majiteli, pokud eh, ty první. Takže máte tři vlastně nároky. A expertní skupina pro tyto vysoké rizikové aplikace navrhla rozšířit tento přístup odpovědnosti eh, pojištění z provozu vozidla na aplikace AI. To znamená, že oběť nemusí prokázat, že tam byl defekt nebo závada, jenom eh, že riziko, které eh, nastalo, vedlo k škodě. Což je fungování všech striktních pojištění odpovědnosti. A osoba, která má prospěch z toho, že provozuje nějaký systém, vystaví veřejnost riziku, to se e, projevilo, zvedlo ke škodě, tak ta osoba je odpovědná. A to platí pro vysoce rizikové aplikace. Expertní e, skupina o, našla pouze několik případů těchto vysoce rizikových aplikacích. Jejich hrstka. Všechno, co se hýbe prostě autonomní vozidla, drony, eh, roboty na dodávky balíčků a pár dalších. V podstatě tohle. Všechno ostatní, A to je ta největší masa aplikací. Eh, expertní skupina říká, nechme to na vnitrostátním právu, eh, občanské odpovědnosti a jenom to trošičku do, doladíme. A to by v podstatě znamenalo, se týkalo toho důkazního břemena, jak už řekli předřečníci. Po, protože je tak obtížné prokázat, to prokázat tak expertní skupina navrhuje alternativní řešení. Buď obrácení důkazního břemene, nebo zmírnění, nebo by to, to zmírnění mohlo být vázáno na určité kategorie. Například by to mohlo být vázáno na porušení kybernetické bezpečnosti a pravidel bezpečnosti produktu. Například, pokud operátor dostane update, ale neinstaluje ho, a ten operátor pak musí prokázat, že ta škoda nebyla jeho chyba. Pokud udělá všechno, co má podle standardu kyberbezpečnosti, pak musí oběť prokázat chybu. Další kategorie je logování, povinnost logování. To znamená, třeba v autě 15 minut před nehodou se ukladňují, uskladňují data a operátor může předat ty data odpovědi a oběti a tam může pak uplatnit nárok. Pokud ale nejsou ta data logována, zalogována, pak se mění důkazní břemeno nebo zmírňuje a operátor musí prokázat, že všechno bylo v pořádku. Takže toto by byly některé příklady. A poslední bod. To, to je princip ekvivalence podle expertní skupiny. To jsou případy, kdy v zákoně, v legislativě členských zemí existují systémy, kdy například e, zaměstnavatel je zodpovědný za to, co dělá zaměstnanec. Dejme tomu, jdete do nemocnice, operuje vás lékař. Experti nám řekli, že za pět, šest let budou eh, roboti chirurgické, kteří teď dělají to, co dělají asistenti a eh, medici, že zašíjí ránu. Takže robot, dejme tomu, že tam ten robot něco zapomene. To je hloupý příklad, ale kdyby se to stalo člověku máte nárok vůči tomu lékaři, ale také nemocnici za to, co udělal ten jejich zaměstnanec, lékař. Expertní skupina říká, že bychom neměli vstupovat do těchto podmínek, ale nemocnice by neměla mít možnost se vyvázat z té odpovědnosti prostě proto, že nahradí člověka AI. Takže dvě důležité věci. Není Eh, potřeba znovu vynalézat kolo, ale eh, výzvy specifické AI eh, vedou k, mohou to narušit, takže je tady určitý zvláštní, doporučený zvláštní přístup v těch doporučených expertní skupiny. Děkuji, děkuji expertům za vaše příspěvky a nyní můžeme otevřít diskusy. Mám tady už několik jmen na seznamu. Koukám se okolo sebe, zda bych tam někoho mohla přidat. Pan Hagius. Začne paní Gebhardt. Děkuji. To bylo velice užitečné, eh, užitečná prezentace a tam tady eh, je spousta věcí, na které se eh, potřebuji zeptat. Chci se zaměřit na jeden na jednu věc. paní Zelandary. Pokud jsem to správně pochopila, tak říkáte, že nemusíme nic měnit, všechno je v pořádku. Můžeme takto pokračovat dál. Otázka na paní Wendehaus. Já jsem měla dojem, že byste měla trošku jiný názor. A také si nedovedu představit, že ta směrnice z roku 95 mm, ehm, mm, při všech těch nových produktech, algoritmech, softwarem, update, eh, s samostatným autonomním zařízeními, že toto všechno je v těch definicích produktů. Takže tam skutečně ty produkty tedy jsou. Můžete mi to ještě jednou potvrdit? Druhá věc, na kterou se chci zeptat, a to je velice komplexní mm, popis možných řešení. Je to tedy užitečné, pokud máme tolik různých odstupňování podle toho, jak složitý je ten produkt, jak bychom to měli organizovat, na jakou složitost nebo od jaké složitosti eh, tedy eh, nastává další krok nebo obrácené důkazní břemeno. Z hlediska profesorka Iky je to tedy možná cesta? Hmm. Já tady mám velké pochybnosti, protože jednu věc musíme mít na paměti právě, když jde o algoritmy, a, a, autonomní učení. Algoritmy nejsou neutrální, ty píšou lidi. Lidi, kteří mají vlastní historii, ať chtějí nebo ne. Ty e, stroje, co se samo učí, se budou učit podle toho, jak vypadá okolí. Co, se, co když se okolí změní? Jak e, zohlednit tyto otázky v tom ručení? té odpovědnosti. A tady jistě budeme potřebovat vaši pomoc, abych jsme mohli nalézt odpovídající odpovědi. Děkuji, paní Vanderhorst asi odpoví, ale možná paní Landáry chtěla něco k tomu říct. Možná můžete obě tedy odpovědět. Okay, thank you very much for that question. Děkuji za tuto otázku, nebo dvě otázky. Já chci potvrdit, že ano, věřím, že potřebujeme revizi. Já úplně souhlasím s kolegou, že bychom měli být velice vděční, že směrnice o produktové odpovědnosti je technologicky neutrální a toho bychom se měli držet co nejvíc. Také plně souhlasím s tím, že v 80. letech to byla vlajková legislativní loď. Byl to velký úspěch evropské legislativy. Na to bychom měli být pišní a měli bychom zachovat dobré prvky té směrnice. Nicméně uplynulo spousta času od té doby. Došlo k mm, novému vývoji. Já jsem tedy zdůraznila některé věci. Mm, některé prvky moderních digitálních produktů, které již ne, neodpovídají té, nebo tam už ta směrnice už ne, neodpovídá tomu. Účel té, nebo ten dobrý účel té směrnice už není dosahován, pokud nebude přizpůsobena realitě moderních produktů. mnoha eh, bodech eh, souhlasím s tím, že to je kvalitní, ale potřebuje to revizi. Co se týče složitosti naší zprávy, no to je trošku obtížné, pokud jste expertní skupina a máte a nemáte tedy navrhnout pravidla, to jsme byli explicitně požádáni, ale dát obecná doporučení Ehm, tedy obecný širší pohled. Pak je tedy na evropské legislativě, tedy na vás, abyste rozhodli, jak to budete chtít implementovat. To vidíme i v jiných oblastech legislativy. Ano, není tak obtížné se shodnout na těch širokých principech, ale co se týče detailů legislativních, tak to je samozřejmě obtížné. Jsou tady různé techniky, sektorální přístup, eh, konkrétní technologie, obecné klauzule. je tady seznam tedy příkladů a tak eh, legislativních technik, které mají řešit tyto problémy, ale bude to náročné. Uh, děkuji, děkuji za tuto otázku. Takže myslím si, že eh, krása této směrnice je v tom, že je technologicky neutrální. Co to znamená v praxi? Ano, eh, byla, eh, je sice stará, ale pořád je vhodná. Proč? Protože ty definice jsou tam dostatečně široké, takže nové výrobky, které byly vyvinuty od té doby, tak eh, mohou po tuto směrnici spadat. Funguje dobře. A teď samozřejmě mm, diskutujeme spolu s komisí a s parlamentem o tom, že by komise měla vydat tedy takový dokument výkladový a E, my tedy podporujeme toto úsilí, které podle nás by bylo užitečné, a to především pro ty zabudované softwary, které lze považovat a budou se považovat za výrobek také, takže to je třeba tam takto upřesnit. Děkuji a další na seznamu je jeden z našich, e, jedna z našich místopředsedkyň, paní Grapiny. Děkuji. Já bych chtěla vám Mm, paní předsedkyni poděkovat za toto slyšení. Toto téma je velice důležité a jsem ráda, že se jim zabýváme právě teď na začátku roku. Myslím si, že každý z vás eh, udělal svůj díl práce. Ano, uvědomuji si, že ve skupině expertů eh, nemůžete vytvářet pravidla, ale možná Můžete nám říci více o e, vašich názorech, o vašem názoru. Pokud my všichni bychom rozhodli, že tato směrnice je zastaralá a komise to také připustila, tak možná bychom měli začít tím, co potřebujeme, co chceme, co chceme. My nechceme komplikovat život průměrného spotřebitele. Chceme, aby průměrný spotřebitel ale měl přístup k nápravě, ke spravedlnosti. A musíme definovat výrobek, ano, žijeme v jiné epoše, ano, určitě komise by měla hm, podle mě eh, navrhnout tu novou definici výrobku a také i bychom měli definovat vadu, pokud zde nebude úplný konsensus. Ale především pravidla eh, upravující od, mm, odpovědnost. V roce 85 tehdy to eh, v podstatě eh, eh, jsme neměli vysavač, který by byl robotický. To je to, co jsem dostala od manžela k Vánocům. Když v podstatě použijeme ten robot, tak musíme mu nejprve vymezit oblast, kde může luxovat. A já ho tam nechám doma, když odejdu, ale on nefungoval dobře a můj robotický vysavač tedy sjel po schodech. A když teď se pokusím o nějakou nápravu, tak musím zjistit nejprve koho kontaktovat, možná výrobce nebo někoho jiného, to je malý příklad, hmatatelný příklad. Abych vám ukázala, že spotřebitel potom může řešit takové dilema. Moje nové auto například. Mm, ne respektovalo to, co píše manuál. A koho mám skontaktovat? Výrobce, dílera nebo toho, kdo vyvinul software? cerem komisiei să vină totuși pe bază... A já bych ráda tady to slyšela od komise. Ráda bych, aby komise nám sdělila, co si myslí experti. Možná experti by mohli předložit různé návrhy a komise by měla potom předložit nový návrh, který se v jehož centru bude spotřebitel. Protože život spotřebitele komplikovaný, tolik nových výrobků, složitých pro výrobků. Ano. Líbilo se mi, co řekla zástupkyně Organimu. Všechno by se mělo opírat o důvěru a já bych doplnila, že by se mělo opírat o etiku. A <clears throat> když jsem když jsem inženýr, tak já taky přece těžko mohu vědět, co způsobilo tu vadu třeba v tom robotickém vysavači. Měli bychom tedy dát dohromady hlavy, tedy komise, experti a podívat se na to s otevřenou myslí. Je zde celá řada otazníků. A nakonec bych se chtěla zeptat komise plánujete, že přijmete nebo navrhnete novou směrnici, nový legislativní návrh a e, skupina expertů může také předložit nové návrhy, tak abychom mohli e, sladit tedy očekávání jak sektoru, tak i spotřebitelů. Děkuji paní Krapiny, takže já tady dám volný prostor panelu, kdo chce zareagovat na otázky paní Krapiny. Prosím, jde na vás. Commission, uh, mhm, Komise. Ano. Takže eh, takže tady ten váš apel na, na technologickou neutralitu, to mě dost překvapilo. Ano, to je klíčové samozřejmě, protože my chceme, aby to bylo co nejširší a ne roztříštěno podle segmentu. Opět, možná Musíme to vyhodnotit ne jako eh, jako nějaký, nějací právníci puristi. Ne. Je třeba toto zasadit do širšího kontextu konkurenceschopnosti, síly průmyslu. A i komise uznává, že ekonomická budoucnost Evropy eh, závisí na tom, že budeme eh, mít dobrá data a budeme je umět dobře využívat. A eh, případná novelizace <clears throat> této směrnice musí být nahlížena v tomto kontextu a s tímto cílem na paměti. Je, jde o ochranu spotřebitele, ale jde také o Eh, správnou eh, legislativní rovnováhu. Pokud chceme mít silný průmysl, který potřebuje, eh, který by měl budoucnost, tak je třeba se na to podívat z pohledu toho, že situace je komplikovaná. Zde jsou argumenty. Přišla chvíle, abychom novelizovali některé ty instituty, definice, směrnice, ano, to, o tom musíme diskutovat na politické úrovni v komisi a uvidíme, stejně jak řekl kolega Staudmer, zatím nemáme žádnou jasnou linii. Pokud bych mohl doplnit k tomuto zaprvé, bych zareagoval na velice konkrétní příklady. Ten váš vysavač, robot vysavač, který spadnul ze schodu, nebo vaše auto, které také mělo potíže. Ano, eh, v květnu byly přijaty dvě směrnice o digitálním obsahu a směrnici o prodej zboží to také zahrnuje odpovědnost prodejce, který prodává výrobky s digitálními prvky. A ty vaše dva příklady pod to spadají, takže můžete se obrátit na prodejce a tam se domáhat nápravy, třeba aby vám vyměnil to zboží, nebo snížil cenu, nebo opravil, a nebo dokonce můžete i odstoupit od smlouvy, ale nemůžete se domáhat náhrady škody. Komise tam zahrnula eh, eh, toto ustanovení o náhradě škody, ale rada to vyškrtla. Takže zatím eh, náhrada škody není harmonizovaná, to se řeší podle vnitrostátního práva takže a potom jde o škody, kdy neexistovaly smluvní vztahy. Třeba vy jste zmínila tady výrobce nebo jiného eh, oper, provozovatele. Co se stane tedy, když máte, když eh, nastane škoda, ujma, ale nemáte smlouvu s někým? Nebo když někdo třeba je obětí nehody, toto sem to spadá. Nebyl tam tady ten smluvní vztah, takže to neupravuje evropské právo druhý bod. A tady souhlasím s kolegou z DG Growth, je zcela důležité, abychom eh, měli na paměti ten nejširší kontext. Komise ve svém sdělení v roce 2018 uměla inteligence pro Evropu. Tam si stanovila široký cíl, to znamená usnadnit mm, používání této technologie. No proč? Protože má velké výhody pro ekonomiku a společnost. A abychom to mohli udělat, ta komise také říká ano, budeme se zabývat různými politickými oblastmi, jako například eh, eh, ten vhodný právní a etický rámec. Důvody byly dva. Za prvé, tento rámec vytváří důvěru, protože eh, my, pod, když se má takováto technologie používat široce, tak to musí být akceptováno společností. A potom i podniky. Podniky musí potom vědět, jaká jsou rizika s odpovědností, aby se mohly pojistit proti těmto rizikům. A poslední bod, kde bych navázal na kolegy, ano, mezinárodní prostředí je velice důležité a zde um, uvidíme, co se stane s tím nařízením o ochraně eh, dat. Bylo přijato před pár lety a řeklo se, říkalo se, no to je Eh, to znevýhodňuje evropský průmysl a eh, ne vůči tedy neevropským partnerům, ale v řadě členských států se, nebo v řadě států, tedy mimo EU, se to vidí jako konkurenční výhoda evropského průmyslu, protože oni to používají jako eh, marketingový argument. Například ano, to je třeba vzít do úvahy v kontextu umělé inteligence. Například eh, tam, mm, a především když se mluví o etickém základu pro umělou inteligenci. Děkuji. Ano, děkuji. Já bych chtěla zareagovat na tyto otázky technologické neutrality. To je důležitý princip. Já bych k tomu řekla, že pokud my budeme Eh, eh, prosazovat eh, digitální ekonomiku a chceme, to, chceme o tom přesvědčovat Evropany, tak mm, tato digitální transformace nemůže být na úkor spotřebitele a ani ne na úkor uplatnění základních práv a práva na nápravu. A jenom opakuji, expertní stanoviska jasně ukazují, že stávající režim odpovědnosti za výrobek, že tento spotřebitel, tato práva nezakládá. Je teď spotřebitel v řadě případů, když jde o nové technologie v těchto produktech, tak velice těžké je vůbec se domoci nějaké kompenzace, náhrady. A já se. Takže otázka by měla znít, pokud něco nefunguje, dostane eh, spotřebitel náhradu škody, kompenzaci. Tady i potom jde přece o důvěru v tu digitální transformaci. A pokud eh, nebudeme mít ale pro výrobce správné pobídky, motivace, a pokud eh, ten průmyslový scénář bude takový, že na trh se budou uvádět výrobky, které skutečně budou bezpečné a budou reagovat na, eh, na očekávání spotřebitele, tak, eh, tak eh, potom to je v pořádku. Druhý bod. Obezřetnost, opatrnost u tohoto přístupu, který se opírá o riziko. To může znamenat různé věci. Já jsem eh, členkou skupiny, pracovní skupiny umělá inteligence v komisi a zhruba, když se podíváme na nařízení a na eh, rámec umělé inteligence, tak musíme mm, k tomu přistupovat z pohledu rizik. Především mm, zde, pokud tam při aplikaci umělé inteligence existuje vysoké riziko, tak ta regulace musí být přísnější než jinde. A jak eh, zde Většina spotřebních, spotřebních výrobků, které jsou tedy chytré, takzvaně inteligentní, no tak tam to bude na úvaze členských států rozhodnout stáli, tam umožní spotřebiteli se domáhat nápravy před soudy. Zde bych byla velice opatrná a dala bych přednost takovému eh, niancovanému přístupu eh, k rizikům. paní Grapiny Možná to, eh, co řekla, je relevantní pro smluvní odpovědnost, ale když eh, třeba váš toustovač způsobí požár v domu, nebo eh, když... Takže to jsou takové příklady, které nejsou spojeny s tím rizikovým, vysoce rizikovým výrobkem například, ale i tak by zde měla být garance pro spotřebitele, že e, přiměřeným způsobem se bude moci domoci náhrady škody. Děkuji. Já bych chtěla doplnit pár myšlenek k tomu posilování evropské ekonomiky a evropského průmyslu. Já zcela souhlasím s tím, že bychom neměli mít legislativu, která e, e, bude ohrožovat evropskou konkurenceschopnost, ale nezapomínejme, že že to eh, se eh, to eh, znamená, že tedy, co teď kvůli tomu, že jak si zde platí národní předpisy, tak je to velice jaksi rozčíštěné a používají se tedy vnitrostátní předpisy, které se týkají správních deliktů, například, protože to není upraveno tou směrnicí a vlastně to je kvůli tomu, že ta směrnice není úplně harmonizační. Já si myslím, že zcela v zájmu právě evropského průmyslu, aby skutečně došlo k plné harmonizaci. Plná harmonizace, která bude vhodná účelu, a tedy v účelu a výzvám digitální éry. Dobře, přejdeme k další otázce. Paní Valsman, prosím. Já si myslím, že tohle je na nejvýš eh, napínavé eh, mm, slyšení a je to stále eh, napínavější, protože vidíme, jak je všechno spolu navzájem provázané. Já jsem byl zpravodajkou zprávy z vlastní iniciativy v oblasti produktové bezpečnosti a vidím, e, že e, k ručení za výrobky je to e, opravdu věc zapeklitá, protože to s tím souvisí, protože i v Němčině máme safety a security, to máme jedno slovo, a sice bezpečnost. A vy jste říkali, že potřebujeme ehm, změnu to, té definice produktu. Eh, otevřená technolo, technologická otevřenost, to bylo eh, na nejvíc dobré, ale když si teď představím, že eh, stojíme před situací, že máme produkty s umělou inteligencí, ale potom máme jiné produkty, které nic takového nemají Otázkou je, jestli nějakou eh, změnou eh, toho termínu eh, produkt, jestli to stačí. A nebo jestli potřebuje nějaký sektorový přístup do budoucna, protože když plošně zavedeme 5G, tak tady budeme mít propojené, síťově propojené věci a potom chytré zemědělství když eh, jeden stroj eh, zadá nějaký špatný signál, potom vypadne ten další a nepohnojí se, nepo, ne, eh, zavlaží se a představíme si jiné škody z síťově propojených produktů. Jeden případ jste jmenovali. Ten problém více obsažených komponent. V různých rozhovorech jsme došli k závěru, že říkáme, že ty aktualizace patří k produktu, řádně používat eh, ten produkt lze jedině eh, s aktualizací, takže eh, se musí provazovat a tady, tady ty aktualizace a tady už máme obrácení důkazního břemene trošku obtížné a samozřejmě i to se to může týkat produktů zcela odlišné povahy. Jeden, pro, jeden uh, uživatel, který to používá jako součást výrobní linky, může mít jiné škody než uh, uživatel v domácnosti téhož produktu. Takže ten sektorový přístup ano nebo ne, mně by se také uh, líbila uh, jedna paušální směrnice, ale jak to zvládneme? A potom se vracím ještě k tomu východisku, proč vlastně hovoříme o novelizaci nebo o nové směrnici, protože legislativu je třeba upravovat, abychom chránili na jednu stranu spotřebitele, ale na druhou stranu také proto, abychom umožňovali inovace. A podniky eh, čekají, chtějí vědět, jak to vypadá, jak to bude vypadat ty předpisy. Jak spotřebitelé, tak podniky čekají právní jistotu od nás. A to i v kontextu toho, že ehm, my eh, se tady tak trochu předbíháme, protože ještě nevíme, eh, jak se bude umělá inteligence eh, využívat, jak říká pan Štaudra, zástupce komise. To znamená sektorový přístup a potom ještě jednou otázka síťové propojených produktů a aplikací, které jsou složité. Čili ehm, je tady samozřejmě otázka eh, vyřešení odpovědnosti eh, uživatele eh, versus výrobce. Je ta vaše otázka určená na konkrétního experta nebo na všechny? Já mám ještě tady další otázky, no dobře. Takže ať odpoví, kdo si přeje a poté ještě budou další dotazy. Ještě mám tři na seznamu, tak prosím. Za komisi, prosím. Dobře, velice rychle. My, jak jsem řekl, my chceme, aby to bylo co možná nejširší, měl eh, to nejširší záběr. Eh, my nechceme, aby to bylo po odvětvích, eh, protože tady mm, to každý ten sektor má své specifické rysy. Tímto směrem mm, bychom se nechtěli ubírat síťové výrobky, takže tam asi by byla ta eh, úprava. Ano, já zcela souhlasím. Nikdy nebudeme schopni eh, přijímat sektorovou legislativu, třeba pro automobilový průmysl. Ano, tam vždycky ten režim, ano, je odlišný. Eh, potom máme další sektory, kde je speciální režim odpovědnosti také, ale já myslím, že bychom se měli snažit, aby ta směrnice o odpovědnosti za výrobek byla co nejvíce neutrální a nejširší, protože jinak vytvoříme tam, vždycky tam může vzniknout nějaké vakuum, anebo je to konsistentní. Já nevidím potřebu přijímat sektorovou legislativu. Děkuji a paní Letao se další místo předsedkyně. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji všem našim řečníkům. To jsou velice zajímavé body. Děkuji za všechny ty informace. Zatím jsme našli řešení, ale jsme si vědomi faktu, že máme tady problém, který je třeba řešit. Ano, tato směrnice je stará z roku 85 a e, nestačí. Já jsem byla teď na jiné schůzi, a kde byla paní komisařka Vestager a hovořila o umělé inteligenci a řekla následující. Jasně, co uděláme, pokud jde o legislativu, tak e, takže ta, ta legislativa už asi nebude trvat tak dlouho, ani ty principy nebudou pořád stejné protože tady ta křivka teď je velice strmá. Eh, ty technologie se vyvíjejí teď daleko rychleji. A tudíž příští, tedy nebo nová směrnice, nebo ať je to ta novelizovaná směrnice, ta už nebude trvat několik desetiletí, i když se budeme mm, snažit maximálně, aby byla neutrální. Na to nezapomínejme. Musíme vytvořit eh, rámec, ano, ale musíme si uvědomit, že ten rámec musí být flexibilní, aby se mohl adaptovat na budoucí technologický vývoj. Já jsem si zatím nepřečetla zprávu, ale já myslím, že ta myšlenka využívání řízení rizik, to je něco, co se tradičně používalo v Portugalsku a takže mm, tady mm, třeba může být i riziko škody, která může být způsobena třetí straně. Ale tady ta e, odpovědnost je omezená, co se týče sankcí, trestu. A mm, navíc ještě tady do budoucna třeba rozhodnutí budou přijímat stroje. No, samozřejmě někdo ten algoritmus musel vytvořit pro ně, ale ta, ten stroj potom si něco naučil sám a těžko se to propojí s tím, kdo to vymyslel, kdo je odpovědný. Je třeba nalézt technologicky neutrální řešení, ale jak říkám, je před námi mnoho práce. Jedna věc je však jasná. Tato směrnice, tak jak teď vypadá, tak ta nestačí eh, pro eh, dnešní dobu a e, nebude stačit ani pro blízkou budoucnost. Nicméně jsem přesvědčena, že tady ve výboru budeme pracovat s různými experty, kteří poskytovali informace našemu výboru a budeme pracovat společně na řešení, ale doufám, že bude adekvátní. To je spíše taková úvaha, to není otázka na konci. Děkuji, já navrhuji, abychom eh, si vyslechli ty závěrečné otázky všichni dohromady a potom dáme slovo ještě expertům. Tak ještě další řečník a když je pan eh, Agius Salipa. Děkuji odborníkům eh, za velice detailní prezentaci. A dotýkám se tedy ještě jedné věci o které se zde hovořilo. Tak pokud jde o online eh, tržiště, tak eh, víme, eh, že tohle se celá transformovalo ten maloobchodní sektor, konkrétní přístup k našim spotřebitelům a také oni prospělo to tedy našim spotřebitelům a zároveň online tržiště eh, otevřela evropský trh eh, prodejcům ze třetích eh, zemí. Jejichž výrobky ne, jsou, tedy neodpovídají našim pravidlům. Na jednu stranu tady máme evropské dohledové orgány, které nemají jurisdikci, aby pohnali ty firmy k odpovědnosti Máme tady eh, online eh, mm, tržiště, eh, které tvrdí, že jsou, spotřeby, že jsou zprostředkovateli mezi třemi stranami, třetími stranami a mají omezenou odpovědnost za ty zprostředkované produkty. A já se chci zeptat řečníků, co když e, tato online tržiště usnadňují tedy prodej e, zboží e, spotřebitelům v EU od mm, výrobců, z, kteří nemají žádného distributora tady v EU, žádného zástupce. Kdo odpovídá v tomto případě a jak se to týká evropských spotřebitelů a firm, kteří se musí zabývat všemi standardy a, a poznatky. Eh, a, a ještě poslední otázka se týká situací, ve kterých eh, online tržiště eh, fungují jak jako malou obchody, tak jako tady tržiště, takže tady je taková horizontální konkurence. A co se děje v situaci, když pomáhají eh, spotřebiteli s dodáním eh, a v následnou a poprodejní péčí. Jsou to pořád pasivní zprostředkovatele. Paní von Spartak. Děkuji a děkuji vám eh, za zajímavé prezentace a tu debatu, kterou tady vedeme. Mám dvě otázky. Jedna z nich se týká, když hovoříte o těch škodách, eh, kterou je možné eh, způsobit spotřebiteli. Týká se to také finanční škody. Máte tady tuhle tu chytou eh, lednici, která se rozhodne, že potřebujete nakoupit nejdražší kaviár a nemůžete si to dovolit. Je to tam obsaženo, protože tady se dostává do zcela nového, na, na novou půdu. A dřívější produkty to eh, zatím eh, nebyly schopné tak jako vyhodnotit. Nevím, jestli tady hovořím eh, s těmi správnými lidmi. Protože tady hovoříme nejenom s těmi jednotnými, jednotlivými žadateli, ale Máme tady také často eh, právo opravit si něco, opravit si něco sám. Do jaké míry to ovlivňuje tyhle předpisy? Děkuji, paní Žová. Euh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za toto slyšení o odpovědnosti výrobce a distributora v případě vadných výrobků. Všechny expertízy říkají, že mám být pragmatičtí. Dva příklady. První, to je umělá inteligence a všechno, co to představuje. Já eh, vidím ve zprávách, že 80 rizikových eh, výrobek eh, se prodávají online přes platformy a v podstatě hned dva, i dva dny poté, co, jsou, co příslušné orgány vydali rozhodnutí, že riziko zde existuje a to jsou tedy spotřebitele, kteří koupí si ten výrobek během těch dvou dní, než tedy zveřejněno to varování před rizikem. A zde Eh, vše, co se týká třeba Facebooku, Amazonu, Google a dalších, eh, takže vlastně ti mají eh, velkou sledovanost a Evropané jim důvěřují. Tyto platformy podporují reklamu, kterou šíří někteří nepříliš skrupulózní výrobci. Já se ptám, jaká je odpovědnost takového, eh, tedy takové platformy, protože třeba některý čínský výrobce eh, si dělá reklamu v Evropě přes takovou platformu a v podstatě tato platforma neumožňuje ani prověřovat, eh, jaký je charakter těch výrobců kteří tedy si dávají reklamu na tu platformu a jaké sankce eh, lze ukládat a jaký je, je, je možnost nápravy a jaké jsou plány komise v této oblasti. Další téma, které se nás týká všech, a to je eh, toxický šok, který vedl k eh, problémům s vadnými výrobky. Takže i zde vidíme, že některé dívky dokonce nedávno na to zemřely a nebo došlo k amputaci. Takže e, e, ag, e, zdravotní agentura řekla, že to je kvůli nedostatečné informovanosti. Takže já vím, že paní van der Offev o tom mm, říkala, že dnes to musí prokazovat ten poškozený. Já si myslím, že bychom se tím měli zabývat, protože my jsme viděli, mm, naším společným cílem je ochránit spotřebitele a u takovýchto výrobků, které jsou vadné, podle článku 6, který to definuje, a takže dnes skutečná otázka je, eh, jak eh, obrátit důkazní břemeno a jaké by to mělo dopady vůči eh, výrobci. Takže to je moje otázka na paní van der protože ta tento problém zmínila a především Eh, předložila toto doporučení. Děkuji. panel. Děkuji. Já se tady obrátím znovu na eh, panel a dám eh, slovo odborníkům a můžeme to potom schrnout zhruba ve 4.30, takže paní van der Horst. Děkuji vám za dotazy. Začnu u toho, u toho posledního obrácení důkazního břemene. Já jsem se snažila to mluvit eh, tak trochu uh, vágně. Říkala jsem, že úlevy až eh, do obrácení důkazního břemene. Je třeba se tím opravdu zabývat podrobněji. V řadě případů obrácení důkazního břemene může být opravněné. Jsou jiné případy, kde bychom do toho nešli asi úplně kde to nechceme jít, ale každopádně určitě v některých případech je třeba to zvážit. Pokud je o platformy, tak s vámi samozřejmě eh, souhlasím, že je to obrovský problém. Asi půl hodiny bych eh, ho mohla tady podrobněji vysvětlovat. Eh, hodně se to týká smluvního práva, práva hospodářské soutěže, má to celou řadu aspektů. Evropský institut právní brzy předloží návrh na kontrakty s, na smlouvy s online platformami a některé ty problémy se tam možná budou řešit. Pokud je o, o odpovědnost za výrobky, tak ano, tady je jasná vazba. Musíme se zabývat eh, odpovědností ostatních. V tuto chvíli je tam eh, v řetězec transakční, ale je třeba eh, vést určitou prostě určitě to musíme takhle eh, eh, řešit, kde je vývozce a tak dále. Je třeba to řešit? Ne, ale uvnitř směrnice o eh, odpovědnosti za, výrobci, za výrobky. Může to být nějaká, nějaké separátní nařízení o platformách, takže nevím, kde by to bylo nejlepší řešit, ale určitě je třeba to řešit. Finanční škody. ty docela jistě teď nejsou pod, eh, poš, eh, pokryté, jestli by měly být. Užívám eh, říct si mm, svůj soukromý názor, ano, za určitých okolností ano, protože některé tyhle složité produkty umělé inteligence, jejich cílem je například doporučovat spotřebiteli, co si koupit, nebo dokonce vybrat dodavatele. Jediná škoda, kterou eh, můžeme tady očekávat, je eh, čistá ztráta hospodářská, tak eh, to musíme řešit potom. Pravo na samoopravu. To je samozřejmě velice obtížná otázka, protože, protože když máte toto právo, tak ne ve všech případech potom nemůžete hnát výrobce k odpovědnosti, když se, když se něco stane. A to je jedna z těch situací, Eh, je tady to ulehčení důkazního břemene a potom by to opravdu nebylo adekvátní. To musíme eh, řešit velice pečlivě, ale je tady určité eh, napětí mezi právem na opravu a mezi tím pohnat výrobce k odpovědnosti. Z hlediska dodavatelů tom průmyslu i my nevidíme Ehm, potřebu nějak rozšiřovat tu eh, směrnici odpovědnosti za vady. Ehm, v současné době eh, souhlasíme s tím, že by eh, bylo dobré zachovat to, co máme. Legislativa, která vydrží 30 let, určitě byla špatně napsaná. A z tohoto pohledu si myslíme, že je dobré to pečlivě upravit Zamýšleme se nad tím, eh, kam se dostaneme eh, redefinicí produktu nebo redefinicí toho, co je to vada. A pokud by bylo možné integrovat do toho umělou inteligenci, no to já nevím. Pokud eh, najdeme nějaký konsenzus, jak se to se může dostat, tak to bude určitě dobré. Ale určitě, až budeme, o nějakém, budeme hovořit o nějakém sektorovém nařízení, tak to bude dobré. A proto Mm, bych eh, opravdu, pos, eh, opravdu mm, pečlivě k tomu přistupoval. Revize je nutná, ale eh, podle jednotlivých specifických požadavků. Děkuji. Otázka, která se týká a, a, organinu tak my jsme eh, zcela, která eh, se týká platform, tak my jsme pro tu novou úpravu. Eh, tam jde přesně o to zabránit nevyhovujícím produktům vstupu na evropský trh, takže to je třeba vynucovat a opravdu podporujeme tyhle věci. Potom k té směrnici o mm, odpovědnosti za výrobky. Díky tomu jsme konkurenceschopní na globální úrovni a také souhlasím s DJ Grow, že ten rámec je k dispozici. Bude třeba vyjasnit určité pojmy jako pojem výrobku, nějakým blížím eh, dokument, nějakým vodicím dokumentem. Tak já se pokusím to schrnout eh, ke třem tématům. Za prvé k tomu, co říkala paní Marquez. Potřebujeme flexibilní rámec. Znovu bych zdůraznila, že rámec, který potřebujeme, je opravdu eh, vícefaktorový, eh, bezpečnost produktů, eh, odpovědnost za produkty, úprava umělé inteligence, čili ta bezpečnost je tady i tam. A ty definice z směrnice o bezpečnosti výrobků pravděpodobně eh, vyvolává tu eh, odpovědnost. Eh, tady je třeba spolupracovat mezi rezortně uvnitř komise. Potom ta online tržiště. Já z hlediska našich členských organizací mohu říct, že tohle je opravdu velký problém. Testy ukazují, že v oblastech, například jeden náš britský člen eh, eh, kontroloval eh, kouřová čidla a 50% z nich nebylo bezpečných, protože by nezafungovaly v situaci, kdy mají Řada z těch produktů je ze třetích zemí jako z Číny. A ty platformy, které mají prospěch z distribuce těchto produktů, a umožňují eh, evropským spotřebitelům eh, přístup k těmto výrobcům, vůbec nemají žádnou motivaci sledovat, jestli tyhle eh, produkty odpovídají evropským bezpečnostním standardům. Čili to je velký problém, který vidíme před spotřebiteli. Já myslím, že je určitě nezbytné tohle mm, řešit v rámci nového v rámci tedy bezpečnostních o bezpečnosti produktů nebo v rámci digitálních služeb, ale tyhle platformy by za určitých okolností by měly být odpovědné podle směrnice odpovědnosti za produkty, protože je třeba tohle sledovat. A my víme, že oni neodstraňují eh, výrobky, že, i když jsou varováni našimi členskými organizacemi. A potom právo eh, prodávat. To je poměrně problematické. já bych eh, řekl právo na opravitelnost. Čili neopravuje spotřebitel, protože eh, spotřebitel, to jsou velmi složité věci, ale eh, výrobci by měli či, čili musíte být právo na nějakou softwarovou opravu. Nemůžete něco bezpečně použít, protože nedostáváte opravu od, spotře- od výrobce například. Já bych akorát řekl, že ten bezpečnostní aspekt je stejně eh, důležitý eh, jako ten aspekt odpovědnosti a proto DG Grow tady přijímá důležité kroky. Například revizujeme tu směrnici o strojích a uspůsobujeme ji eh, o té robotice, umělé inteligenci budeme mít dva delegované akty k eh, radio eh, vysokofrekvenčním zařízením. A chci říci, že tohle je opravdu eh, součást velice širokého kontextu. A zabýváme se tedy celou tou novou ekonomikou a průmyslovou revolucí, kterou procházíme. Já to můžu říct stejně rychle. Jenom tři věci. Otázky ukazují, že je třeba eh, zabývat se celou, eh, celým regulačním prostorem. A také je třeba zabývat se všemi aktéry, kteří jsou aktivní. Jeden velmi důležitý aktér, který byl zmíněn, je pojištění, protože podniky se chtějí eh, pojišťovat proti riziku samozřejmě eh, smyslem odpovědnosti je dosáhnout eh, rovnováhy. Na jednu stranu je třeba odpověď, eh, oběť kompenzovat a za druhou stranu neblokovat inovace. A, o tom se, a to je velice důležité v souvislosti s těmi technologiemi. My chceme, chceme podporovat spouštění těchto technologií vzhledem k tomu, jak jsou prospěšné pro společnost a ekonomiku. A potom na druhou stranu je tady Eh, přijetí ze strany společnosti důvěra, investiční stabilita, aby eh, podniky věděly, jaká rizika před sebou mají a proti jakým rizikům se mohou pojistit. Děkuji vám. Tímto uzavíráme naše dnešní slyšení. Chci poděkovat našim odborníkům, že se s námi podělili o eh, své myšlenky. Je jasné, že jsme měli poměrně eh, živou výměnu názorů. A k tomu se ještě tady eh, vrátíme. Je to opravdu eh, úžasné téma pro náš výbor. Asi nemusím vysvětlovat. A také tohle je konec tohoto slyšení. Mm, mm, vás bohužel musím, musím požádat, abyste opustili tuto místnost, protože tady máme zasedání koordinátorů, mm, na kterém eh, mohou být akorát eh, koordinátoři.